Colleagues, please be seated. Kolegové, prosím, posaďte se. Dobré ráno. Vítám poslance i hosty na tomto celodenním zasedání výboru SEDE. První tedy na společném zasedání se zahraničním výborem a s příslušnými delegacemi. Takže dovolte mi nejprve, jako obvykle, abych vám připomněla, že naše zasedání bude přenášené po internetu jako obvykle a co se tlumočení týče, dostali přednost jazyky eh, řádných členů podvýboru pro eh, bezpečnost a obranu a takže nyní můžeme přistoupit k schválení dnešního programu. Pokud nebudou připomínky, považuji eh, pořad jednání za schválený. A eh, Současně dnes také eh, schválíme zápis z 3. prosince loňského roku. Čas pro předložení eh, výhrad a připomínek máte do konce dnešní schůze. Takže v takovém případě kontaktujte sekretariát. Dovolte mi také stručné oznámení. Chtěla bych poděkovat eh, koordinátorům a spolupracovníkům za spolupráci během mé poměrně dlouhé nepřítomnosti, když jsem musela na operaci. Jsem opravdu velice vděčná asistentům a, a, a místo předsedů, místo předseda eh, Jaromír Štěčina a Claire Moody, jakož i eh, Michael Gáler, koordinátor za EPP. Všichni tři byli tak laskaví, že převzali moje povinnosti, předsedali pod výboru a eh, moc jim tato děkuji. jakož i celému sekretariátu za pomoc i pracovníkům, poradcům a mým osobním spolupracovníkům. Děkuji, bylo to poměrně obtížné období, ale jak vidíte, tak jsem už e, připravená. Takže, abych nezdržovala, předám slovo spolu předsedkyni paní eh, Dubravce Svít, která eh, je to předsedkyní eh, výboru AFET. Prosím, máte slovo. Děkuji, ano. Dobré ráno, bezpolek. Víte, dobře, že je to společné zasedání výboru SEDE a AFET. Čtvrtý bod na programu jsou bezpečnostní zájmy Číny a její vliv v Africe a o tom budeme hovořit s panem Joaquinem Tasso Lilalonga, eh, náměstkem eh, divize pro panafrické otázky služby vnější činnosti a paní Valerie Niket, vedoucí azijského programu Dadace pro strategický výzkum. Eh, Čína eh, v posledních 15 letech eh, realizovala celou řadu velkých projektů infrastruktury v Afri- na africkém kontinentu eh, v všech v afrických zemích, které potřebují ehm, jaksi této infrastrukturu a, a v současně financování a tyto projekty realizuje bez ohledu na jakékoliv podmínky Eh, týkající se eh, lidských práv a podobně. Subsaharská Afrika představuje asi 150 miliard dolarů eh, ročně v investicích do silniční infrastruktury, elektrifikace, dodávek pitné vody a podobně. Eh, Čína eh, eh, samozřejmě v takových případech nahrává místním vládám a jejich popularitě, ale tyto země se potom dostávají do závislosti svých věřitelů, jako je Čína. A to se týká i e, potom e, zemí se středními, středně velkými příjmy a ty jsou potom dlužníky Číny. Je obava, že e, čínské zboží a více než 10 tisíc čínských firm v Africe eh, omezuje prostor pro místní podniky. My jako Evropané můžeme eh, jak si zvyšovat informovanost eh, afrických zemí v oblasti rizik, které toto představuje a eh, měli bychom zvyšovat eh, jaksi eh, úroveň rozvoje Afriky spíš, než aby to byl jenom zdroj surovin. Čína vrátila, půjčila x desítek miliard dolarů Africe a také to má v plánu v nadcházejících letech a forma spolupráce Číny s Afrikou e, zvyšuje prostor pro invest, čínské investice a e, v oblasti v průmyslu, obchodu, zbrojního průmyslu a podobně. To je stručný e, úvod za mě, ale abychom vyslechli více, tak já vítám pana Joaquina Tasso Villalonga, eh, náměstka eh, divize pro panafrické záležitosti. My jsme se dohodli, že možná bych hovořila já první a eh, o té o Číně, kdyby vám to nevadilo. Dobře, já se to tady jenom četla v poznámkách, takže nemám námitek, paní Nike. Takže mm, paní Valerie Nike, vedoucí azijského programu nadace eh, pro eh, strategický rozvoj. Já se omlouvám, že prostě chtěla bych opakovat, že tématem dnešního tohoto bodu jsou čínské zájmy a eh, čínský vliv v Africe. Tudíž mm, proto Ehm, je tady eh, také eh, delegace ehm, Evropského parlamentu eh, pro vztahy s Čínou a proto taky vítám pana Joe Linena, který vystoupí také po našich panelistech. Já připomínám, že čínská bezpečnostní hrozba nebo zájmy jsou předmětem celé řady eh, setkání našeho podvýboru pro bezpečnost a obronu a eh, týká se to do značné míry také kybernetické bezpečnosti, eh, svobody internetu, čínské aktivity a námořní svobody e, v, v Čínském moři. E, je tu celá řada aspektů e, spojených třeba s naší misí do Japonska v loňském roce, které se dotýkají čínských zájmů. Takže dobrá, takže naši panelisté se rozhodli prohodit pořadí svých vystoupení, takže nyní dávám slovo paní Valerii Nike, prosím. accordé euh, bien. Takže já budu hovořit francouzsky a obecně chci pohovořit o zájmech Číny v Africe nejenom z vojenského hlediska. Doufám, že eh, se mi podaří prokázat, že s Čínou, ale nejenom s Čínou, ovšem v případě Pekingu se jedná o strategii o více dimenzích, které Eh, tady eh, i zazněly a to přispívá k vzájemnému posilování těchto proudů eh, při eh, prosazování zájmů Pekingu na africkém kontinentu. A na závěr bych chtěla také jaksi eh, toto zmírnit tím, že řeknu, jakým problémům čelí v Africe Čína. V některých afrických zemích si jsou čím dál více vědomy nejen jenom eh, výnosu výhod, ale i nebezpečí příliš úzké spolupráce s Čínou. Už jsme zaznamenali, už eh, v průběhu 20 let, čili krátké období, se Čína stala prvním ekonomickým partnerem eh, Afriky je to také investor číslo jedna v Africe. V roce 2017 se jednalo o 200 miliard eh, kumulovaných dolarů, což je obrovský eh, objem a je to zásadní investor prakticky pro všechny africké země, hlavně v energetice, infrastruktuře a tak dále. Ještě se k tomu vrátím. Čína je také hlavním obchodním partnerem pro Afriku a obchodní výměna s Afrikou hodně vzrostla a e, stále narůstá i pro Čínu. Na začátku dva, e, let 2000 um, i e, představovalo um, Afrika 4% obchodní výměny, zatímco v roce 2017 už to bylo 13%. Čili je vidět, že i pro Čínu to není zanedbatelné. To znamená, že užitek z toho mají Eh, i Číňané eh, z afrického trhu, ale je potřeba mít na paměti, že tyto eh, africké trhy, trhy rozvojových zemí nenahradí trhy velkých obchodních velmocí, jako je EU nebo Spojené státy a proto také Peking má starosti v důsledku obchodního pnutí s Washingtonem. V diplomatické rovině také došlo k bohaté výměně eh, od začátku, od prostředku 90. let, kdy oni Číňany říkali, že, je, že mm, jejich mm, jaksi první cesty budou zaměřené do Afriky a poslední důležitá návštěva byla návštěva prezidenta Xi Jinpinga eh, v červenci 2018, kdy navštívil Ruandu, Senegal, Mauricius a také se zúčastnil samitu zemí BRICS, čili eh, Brazílie, Rusko, Indie, Čína a Jihoafrická republika. A v Jihoafrické republice také byl v červenci 2018. A eh, afričtí představitelé si eh, zvykli na pravidelné návštěvy Číny, buď z osobních důvodů, kdy někteří z nich vidíme, že vlastně navázali úzké i finanční vazby s některými africkými mm, představiteli a hlavně se účastní velkých summitů eh, fóra eh, čínsko-africké spolupráce, eh, které bylo zahájeno v roce 2000 a koná se pokaždé jednou v Číně a jednou v Africe. A také vojenská přítomnost Číňanů v Africe vzrostla, buď formou bilaterálních partnerství nebo multilaterálně třeba mm, s Africkou unii a v roce 2015 Čína poprvé podepsala eh, China Africa Partnership for Peace and Security, což je premiéra. To ukazuje, eh, jak eh, i v oblasti vojenské a bezpečnostní je pro Čínu Afrika důležitá. Kromě toho Čína se masivně podílí na mírových operacích OSN nebo boje proti pirátům v Adenském zálivu. A taky v roce 2015 Čína rozhodla s tím partnerstvím pro mír a bezpečnost, o kterém jsem hovořila, tak prezident Xi Jinping slíbil eh, novou oblast eh, pomoci eh, pro Afriku, což je, eh, to jsou jednotky rychlé reakce pro posílení eh, vojenských kapacit Afriky. A e, soubor těchto faktorů ukazuje, že v Číně existuje Afri- vyloženě strategie zaměřená na Afriku a tam se doplňuje celá řada aktérů, ať už jsou to státní podniky nebo jednotlivé iniciativy, politickou oblast, vojenskou, kulturní. Hmm, a úspěchy této politiky Eh, vyplývají z, jednak z dynamické, dynamických projektů malých podniků nebo migrantů i kolektivních. A v Evropě nesmíme zapomínat také na to, že Čína využila relativního nezájmu o Afriku ze strany ostatních mocností po konci studené války takže eh, musíme uznat, že Čína také zaplnila mezeru, která tam vznikla i co se týče zájmů, investic, pomoci a podobně. Takže eh, úspěch této africké, eh, čínské penetrace lze vysvětlit eh, různými způsoby. Ekonomicky je tu silná podpora čínské vlády, která má možnosti, které jiné velmoci nemají, dále dobrou adaptaci čínského eh, eh, průmyslu a absence podmínek eh, politického charakteru. A donedávna v Číně bylo také snaží přijímat rizika než v jiných zemích, ať už se jedná o finanční rizika nebo jiná. A mm, také je potřeba Eh, uvědom, si uvědomit, že tam jaksi je specifický systém, to se týká hlavně korupce i přes všechny protikorupční kampaně v Číně, tak je to oblast, která se hrává velkou roli eh, při uzavírání dohod s některými zeměmi v Africe a nejenom tam. Od roku 2015 došlo také k nárůstu, kdy Čína také zahrnula Afriku do svých eh, velkých projektů hedvábné stezky, eh, kdy eh, China Africa Industrial Capacity Fund má podporovat industrializaci Afriky a ukazuje, že minimálně slove, slovem Čína slyší určitou kritiku a snaží se zlepšovat jaksi hodnotu a kvalitu ehm, svého přínosu a že přispívá na industrializaci industrializaci e, Afriky, takže určité průmyslové zóny tam vznikají po čínském vzoru, třeba v Dakaru nebo v Kigali v Ruandě. A cílem pro Čínu je také delokalizovat čínské podniky při nárůstu e, nákladů na pracovní sílu v Číně a současně využívat daňové zvýhodnění vývozu do nejchudších afrických zemí. Takže to je strategie, která slouží zájmům Číny, ale Současně eh, je eh, také mm, eh, příspěvkem k, na, k industrializaci afrických zemí. Ale nejde jenom o ekonomiku, i ideologický diskurs Číny o vztazích s Afrikou zdůrazňuje dlouhodobost těchto vztahů, legitimitu čínské přítomnosti aniž by se museli vracet do 14. století, ale hlavně eh, ta společná zkušenost Číny a afrických zemí, co se týče eh, koloniálního útlaku, vytváří jakýsi společný zájem, který se liší od eh, vztahu s starými metropolemi v Africe. Aha, dobrá, tak já zpomalím. Mm. Takže ekonomické zájmy to je eh, ideologický argument, který Peking využívá. Čínská strategie je již staršího data, eh, vlastně pochází z doby afrických, nezávislosti afrických států, což Čína podporovala. A pro Peking historie představuje politický zdroj pro, eh, pro čínské orgány, a ty historické vazby přátelství mezi Čínou a Afrikou, na nichž se budují tyto um, vztahy jich jich Eh, win-win. Často v té čínské eh, retorice hovoří jaksi o boji proti neoimperialismu někdejších kolonialistických mocností. Takže eh, Číňané připomínají podporu při osvobozeneckých válkách, a do dneška to představuje základ zahraniční politiky Pekingu vůči rozvojovým zemím a vůči Africe v té době, nebo co představuje základ čínské pomoci, eh, toho, co představuje základ eh, eh, pomoci Africe. A úspěch čínského modelu, kde se kloubí, jak si snoubí ekonomická, hm, ekonomický rozvoj a, a v rámci toho autoritářského čínského systému je to v trvalém rozporu s hm, našimi hodnotami demokratického západního typu, které eh, v Číně potom prezentují jako neúčinný a, eh, a vlastně eh, jako systém vměšování a tak dále kódovaný systém demokratizace mezinárodních vztahů a budování nového světového řádu Peking stále e, prosazuje a prostřednictvím této ideologické mobilizace chce garantovat prostředí, které bude příznivější pro e, Čínu jako e, novou mezinárodní mocnost ekonomicky i strategicky. A třeba Prezident Xi Jinping nedávno prohlásil s velkým důrazem, že Čína byla a vždy bude na straně eh, třetího světa proti hegemonii k zachování světového míru. Tak toto prezentují v Africe. A tento diskurs ještě posílil hm, ten projekt eh, hedvábné stezky, který eh, má hm, charakter strategický, ekonomický a Eh, další. Eh, ekonomický zájem jsem tedy zmínila, eh, ten je velmi diverzifikovaný, ale z velké části vychází z ekonomické komplementárnosti. Čína nadále potřebuje suroviny a energii z afrických zemí, i když čínský růst už zpomalil a připomínám, že v roce 2017 Čína dovážela 20 ropy z Afriky s tím, že především z Angoly. Angola je třetí největší dodavatel Číny, eh, kromě mm, Ruska a Saudské Arábie. A když se podívíme na celkovou obchodní výměnu mezi Čínou a Afrikou 170 miliard dolarů v roce 2017, tak 80% se týká surovin a energie, i když se hovoří o diversifikaci, stále je to hlavně tato oblast. A pozorujeme v poslední době velký nárůst. Hovořilo se hodně o čínské firmě Huawei, která eh, působí v oblasti eh, silničních infrastruktur, komunikace, vysokých technologií. Eh, Čína hodně rozšířila svoji přítomnost v Africe v této oblasti a to se týká i železnice. A e, bylo mi řečeno, abych mluvila ještě rychleji, takže e, budeme, ještě zmíním Tajvan, který zůstává i nadále důležitý, ale není součástí systému Čína. V rámci své africké politiky se snaží také zasahovat do světového řádu a prosadit normy, které by jí lépe vyhovovaly eh, v oblasti rozvoji zemí, jako třeba v v Africe. Ekonom, čínský ekonomický model a model rozvoje Číny eh, také legitimizuje eh, čínskou eh, administrativu. A ještě co se týče otázek spojených s vojenskou problematikou, patří to do takové indicko-pacifické strategie, kdy Čína chce hlavně Eh, eh, jak si zajistit eh, cesty mezi Čínou a Afrikou, ať už se jedná o dodávky surovin a podobně. A v roce 2017 došlo k otevření logistické vojenské základny v Džibuti, kde mm, jsou základny i jiných mocností a to byla jaksi naprostá premiéra. Tam se koncentrují čínské zájmy. A mohla bych potom i později pohovořit o mírových operacích, do kterých se Čína zapojuje. To je také cesta pro eh, Peking, aby eh, eh, rozvíjel své vlastní výcviková střediska v Africe. A jedna z důležitých věcí je také to, že druhý největší dodavatel zbraní pro Afriku, včetně zbraní, takzvaných lehkých ručních zbraní. Tam Čína odmítla podepsat eh, dohodu o kontrole konvenčních zbraní, což představuje problém pro stabilizaci zvlášť citlivých oblastí, kde tyto zbraně mohou používat různá gerilová uskupení. A na závěr eh, ještě eh, rizika, která to představuje pro Čínu, řeknu. Čili zájmy se hodně posílily, ale současně eh, to také představuje pro Čínu určitá rizika. Za prvé je obvinován z neokolonialismu a tento pocit eh, narůstá i v obyvatelstvu a je veliký rozdíl mezi africkou elitou v některých zemích a občanskou společností, která nebývá tak otevřená eh, spolupráci s Čínou příliš úzké. Eh, také eh, bývá eh, odsuzováno drancování surovin v Čínou, v Africe, ale hlavní atraktivita Číny v Africe je její ekonomická a finanční síla a velká závislost některých zemí na čínském trhu, jako Angola třeba s trhem, zase eh, jak si ohrožuje tyto země a zpomalení čínského trhu automaticky znamená zpomalení růstu v Africe a obchodní výměna, eh, která v roce 2014 představovala přes 200 miliard dolarů, tak nyní to spadlo na 170 miliard a země jako Jihoafrická republika třeba dovážejí přes 25 spotřebního zboží z Číny, a e, odsuzují ničení místních e, podniků vlastně a jejich e, krachování. A další riziko pro Čínu je masivní nárůst čínské populace v Africe. Ty statistiky se těžko dělají, ale je to více než milion čínských občanů v Africe a Peking to je musí brát v potaz. Docházelo třeba k útokům na čínské obrovský majetek a Číňany třeba v Mali, pamatujeme si libijskou epizodu a Čína musí a chce e, také eh, paní předsedkyně upozorňuje řečnici, že hovoří příliš rychle. Eh, ono je to opravdu tolik věcí, můžeme se k tomu eventuálně vrátit v otázkách. A také bych chtěla říci, že Čína cítí Eh, že musí, a tak to vlastně zdůvodňuje svoje vojenské kapacity v Africe, to zdůvodňuje vůlí přímo chránit své občany a svůj majetek tím, že tedy eh, musí tam mít potenciálně vybavení pro evakuaci těchto osob a podobně. Takže na závěr bych řekla, vyvolává to na jednu stranu obavy z velkého tím rizikem závislosti, značný postup v čínské přítomnosti v Africe i v oblasti vojenské, ale odpovídá to očekávání některých afrických zemí a je to výzva i pro nás, proto abychom eh, mohli vyvážit tuto čínskou přítomnost. Na otázky mohu třeba odpovědět anglicky, když budete chtít. Mr. Joaquín Tasso Villalonga. Eh, Děkuji a nyní pan eh, eh, Vilagonga, který je vedoucí programu. Děkuji mnohokrát. Budu se snažit být stručný. Já vím, že jsme zde hovořili o nezávislost a to je velice důležitý bod eh, v programu politiky politiky Evropské unie. V roce 2017 představitelé afrických i evropských vlád se snažili eh, investovat do lidí a zejména se zaměřit na využívání vzdělávání, eh, rozvoje vědy a posílit také eh, řádnou zprávu mír a bezpečnost a mobilizovat investice do udržitelného rozvoje. Jsou to tedy ambice, které se objevují v mezinárodních programech. Posledně bylo přijato rozhodnutí vytvořit dohodu s Afrikou a velký počet afrických zemí ji ratifikuje a podepisuje. Je to tedy reformní agenda, aby instituce v Africe i v EU byly eh, efektivnější při zajišťování míru eh, v Africe. I vytvořením mírových fondů EU se snažíme posílit finanční kapacity Evropské unie, aby mohla financovat svou vlastní bezpečnost a mír tento eh, vývoj má ale i stinné stránky, jak ukazuje poslední zpráva, eh, vlivy na eh, vládu rostoucí HDP se neprojevuje v posilování infrastruktury a to je dalším znepokojivým prvkem je vývoj demografický. Afrika stále ještě trápí celá řada výzev v bezpečnostní oblasti, celá řada eh, kontinent, eh, konfliktů v četných zemích tohoto kontinentu. Nechci hovořit o demografii. Víme, že se obyvatelstvo z 1,2 eh, miliardy v roce 2050 zvýší na 2,4 miliardy a to také skrývá určité příležitosti, pokud se jich chopíme. A e, neznamená to jenom vytvářet pracovní příležitosti, ale znamená to i e, život v míru a bezpečném prostředí. Tak e, také jde o podnikatelskou činnost a na to musíme myslet, když hovoříme o bezpečnosti. Jednotný trh EU je stále ještě největším investorem v Africe a také eh, nejdůležitějším poskytovatelem rozvojové pomoci. A také poskytuje téměř 50 pomoci z rozpočtu na základě mírových kapacit. Jsme dali k dispozici 2,8 miliard eh, eur eh, na misích v Mali a Somálsku. Kromě toho se angažujeme také tím, že vysíláme civilní mise a zaměřujeme se na eh, podporu investic, na transformaci, vytváření pracovních míst, eh, na vzdělávání. Jsou to trvalé udržitelné investice do pracovních příležitostí a eh, Chtěl bych se také ještě vrátit ke vztahu mezi Čínou a Afrikou. Čína je velice důležitou stranou působící v Africe v uplynulých 20 letech se Čína stala hlavní ekonomickým aktérem působícím v Africe a v některých oblastech vede nad EU Rusko, Indie a další země jsou také důležitými ekonomickými aktéry, s nimiž je třeba e, počítat. A Čína se snaží i svou přítomnost v Africe rozšiřovat. My však nevidíme, jak e, by e, my v nich nevidíme konkurenty. Je třeba posílit rozvoj a bezpečnost v Africe. Afrika podle odhadů rozvojové banky, aby splnili do roku 2030 cíle udržitelného rozvoje potřebuje eh, obrovské prostředky a tyto eh, prostředky eh, mají zajistit přístroj k vodě, klimatizaci a dopravním možnostem tedy o pomoc tradičních i netradičních dárců. Je třeba eh, vytvářet eh, nemocnice, dopravní prostředky, to je značný přínos k rozvoji tohoto kontinentu. Eh, Čína se více angažuje ve výrobě, v Kenii a v dalších zemích rozvíjí pracovní příležitosti. Čínské i další společnosti se snaží eh, eh, plnit mezinárodní eh, standardy práce a přispívat k prosperitě afrických zemí. Partnerství EU-Čína vytváří platformu, kdy je možné Čínu zapojit do projektu společného zájmu a Afrika patří k nim. Eh, máme eh, dialog, eh, který se zabývá spolupráci úsilí pomoci Africe podpořit mír, včetně finanční podpory. Usilujeme o to, aby Afrika byla mírovým a prosperujícím kontinentem. Spolu s Čínou jsme hovořili o tom, že se Čína účastní vojenských operací. Čína také sdílí E, řešení problému v Somálsku a podpořila tu mírovou dohodu. Máme také velice dobré vztahy. Nejenom, že chceme e, řešit spolupráci, chceme společně podporovat e, podnikání, odpovědnost podniků, změny klimatu, zajistit dobré řízení podnikání a chceme tak společně spolu s Čínou eh, zkoumat možnosti, eh, aby eh, africké země dosáhly pokroku. Děkuji vám. Děkuji. Než začneme s obecnou diskusí, která bude bohužel mm, velmi krátká, tak bych ráda předala slovo panu Jolajnenovi, předsedovi delegace. Yeah, good morning. Dobré ráno. Uh, welcome Dobré ráno, paní předsedkyně. Velmi vítám to, že se věnujete této otázce. Ehm, už jsme to udělali v delegaci pro Čínu, myslím, dvakrát. Pan Vila Longa byl už s námi předtím, před Činem. Můžeme jen vyjádřit politování nad tím, že Čína eh, má tolik aktivit v Africe, ale toto nezměníme. To je fakt. Včera jsem přijel z Nigérie. Eh, volby se nekonaly, ale bylo vidět, že Vlagoslav Lagosu Nabuži eh, všude, jako v Africe, se na těch bulvárech, ty bulváry staví čínské firmy. A Evropané tady vůbec vidět nejsou. Takže celá infrastruktura v Africe z velké části je stavěna Číňany. Pak tu máme speciální téma. Bezpečnostní zájmy Číny a Evropy mm, na africkém kontinentu. A vítám to, že vedeme tento dialog o bezpečnosti. Toto není jednoduché, ale myslím si, že má v sobě přesto potenciál, protože čím více eh, bude Čína přítomna v Africe, tím více zájmu tady bude o bezpečnost na tomto kontinentě. A myslím si, že tady jsou eh, synergie mezi našimi zájmy. Rád bych eh, zmínil jeden bod. Čína zaregistruje také, že eh, v Africe se vedou boje o vodu o zemi, pozemky, zdroje, o, jsou tu konflikty eh, související s přerozdělením pozemku a otázka je, jak moc eh, můžeme zaangažovat Čínu v oblasti eh, dodržení cílů trvalého udržitelného rozvoje, jak pan Longa jmenoval některé z těchto cílů klima. Existuje tady nějaká spolupráce, která by byla možná? A potom si myslím, že Eh, v užší vojenské oblasti Eh, bychom měli hledat eh, oblasti, v kterých budeme moci spolupracovat s Čínou, ehm, eh, jsou aktivní v misích OSN, ale ehm, držíte se zpět, ehm, stahujete se z konfliktních, co, konfliktních zón. Slyšel jsem také, že vojenské jednotky OSN a mise tady v Čína vůbec do toho nejde, například Jižní Sudan to je příliš pro nás nebezpečné, tam posíláme jin, jin, tam posílají jiní, vojáci tam ani nejdou. Vy jste říkal, že Čína je druhý největší největší eh, vývozce zbraní do Afriky. A Tady přece také musí existovat velký potenciál spolupráce. Eh, kde končí tyto zbraně? Eh, prodávají se dále? To se pak může vrátit mm, proti čínským zájmům. Tedy mm, je to nějaký systém ehm, transparentnosti, ehm, toho skládání účtu a další mm, bod, poslední bod, pan Vialonga. oba se pokoušíme E, e, učinit stabilnější Africkou unii a snažíme se e, ji více uschopnit, na, aby mohla fungovat na svém vlastním kontinentu a aby se mohla postarat o stabilitu a bezpečnost. Čína pravděpodobně toho tady nedělá mnoho, my ano, a tak, abychom je i do toho začlenili, kdybychom se nám, nám podařilo zaangažovat, to by bylo asi velmi užitečné. Děkuji. A teď bych ráda předala slovo panu Michalu Galerovi. Ano, děkuji. Děkuji za zajímavé příspěvky. Zabývám se v jiné své funkci obecně Afrikou, ale je dobré, že tady v podvýboru se konkrétně věnujeme těmto bezpečnostním aspektům. Chtěl bych eh, navázat na některé body, které zmiňoval Jolainen. Mě by mm, skutečně zajímalo toto, pokud Čína je druhý největší eh, dodavatel zbraní do Afriky. A je-li tomu tak, eh, že takzvané malé zbraně, lehké eh, zbraně, mm, zbraně, které je možné jednoduše transportovat, že toto vlastně je eh, největší destabilizační faktor eh, v mnoha krizových eh, regionech. Pak by mě zajímalo, jestli máme poznatky o tom, jak velký je podíl čínských zbraní například v Sahelu, anebo v Boko Haram, anebo v jiných oblastech, anebo jsou to ruské či evropské nebo americké zbraně. Toto by bylo zajímavé vědět. A pro, pokud to je velký podíl čínských zbraní, tak podle mého názoru mm, by to mělo být podnětem k dialogu. Zvláště tehdy, pokud to nebude eh, v rukou mm, formálně uznaných mm, vlád. Tedy. Ale budou-li tyto zbraně v rukou eh, nějakých jiných eh, uskupení. Tak, toto k tomu. Má otázka je zaměřena na toto. Máme nějaký přehled eh, o tom, jestli Čína, když se podíváme na africkou mapu, jestli se Čína nějakým způsobem systematicky pokouší Eh, posílit eh, nějaké opěrné body pro své námořnictvo nebo letectvo, mm, jestli eh, se pokouší takovéto základny etablovat. Jsou tu státy, s kterými je možné, třeba se uzavřela už nějaká dohoda, dohody, formální dohody o bezpečnosti, možná že by to mohlo být takovým dalším opěrným bodem. A pak mě ještě zajímalo, zvláště ve vztahu k uranu, těžbě uranu. Jaké informace tady máme? o tom, jestli Čína na tomto poli je zvláště aktivní. Vím konkrétně z námi, že jsou tady čínské podniky v oblasti těžby uranu a celkově eh, v tomto relativně říce osídlené a malé zemi, kde je něco eh, přes 2, miliony, 2 miliony obyvatel, údajně nejsem schopen to potvrdit, ale údajně je tady více jak 100 tisíc Číňanů. A ty je sotva vidět, ty tam někde jsou v, eh, v zemi. Ale mají tam velvyslanectví, které je naprosto předemanzované a to je příkladem toho, jak je možné eh, vykonávat vliv? Co se týče dalších zemí, tamnějších, jsou tady nějaké informace o tom, kdy Čína nadproporčně eh, je zastoupena i v takovýchto ehm, citlivých ehm, ehm, zemí, kde se třeba těží zdroje, jako je uran. Děkuji. Děkuji, paní Ana Gomez. Ráda bych eh, vás všechny poprosila, abyste se vyjadřovali stručně, protože máme zhruba čtvrthodinku celkově, abychom zhrnuli tyto, tento bod pořadu jednání. Ana Gomes, ano. Ano, v roce 2018 byla sestavena zpráva schválena tímto parlamentem v rámci eh, výboru pro rozvoj a šlo právě o tuto perspektivu evropskou a role Číny v Africe. A já jsem tenkrát eh, byla eh, zastánkyní spolupráce mezi Evropskou unii, taková trojuhelníková spolupráce Evropská unie, Čína, Afrika. Takže spolupráce, ale ne eh, za zády nebo mimo Afričany, tak abychom se postarali o to, že tady skutečně Afričané budou mít co říct, že tady se budou budovat kapacity, že tady ehm, bude ehm, budoucnost zajištěna. A myslím si, že Evropa si musí být vědoma své zodpovědnosti, ne proto, že bychom eh, toto neviděli, že bychom si neuvědomili, že toto přijde, ale protože jsme se nechtěli angažovat a eh, vlastně jsme se stáhli z Afriky z mnoha eh, důvodů. je zajímavé slyšet, že mm, tady už byla poskytnuta odpověď na některé otázky, které jsme položili, třeba prodej zbraní. A to jsou skutečně zbraně masového ničení v Africe. A mm, to jsou ony malé a lehké zbraně, které skutečně, kde Čína je opravdu opravdu největším dodavatelem, eh, druhým největším dodavatelem. A když má zpráva vyšla tenkrát, tak mm, eh, to byla nešťastná okolnost, protože tenkrát zrovna jedna loď se zbraněmi z eh, mm, mm, byla zablokována v Africe a režim Mugabeho měl potlačovat zimbabský národ a tenkrát právě má zpráva byla vypracována a pamatuju si ještě, že čínská reakce nebyla příliš dobrá, protože toto byl právě jeden z bodů, které, o kterých jsem se zmiňovala v této zprávě, ale nebyl to jediný. A teď po všem tom, co se stalo, dnes ráno jsem se vrátila z Etiopie, země, kde Investice čínské eh, už mají co dělat se zdroji, eh, ropa, jsou to určité vyhlídky těžby ropy, ale nejenom toto, má to hodně co dočinění s ideologickou podporou režimu, který eh, utlačoval ty A my jsme to vlastně také tomu nám pomáhali naší pomoci. To nebyla jenom Čína, která tomu napomáhala, represivní režim v Etiopii. A teď oni stojí před touto situací. Já jsem viděla Etiopii velké vylepšení ehm, života lidí, například ehm, ehm, spojení železnice, které byly postaveny Číňany a něco, co Evropané asi mohli investovat do, F, do Afriky, ale teď bohužel se to vrací a je tady obrovská korupce. Všechny tyto obchody, díly jsou skorumpované a tedy teď máme tu reakci, protože lidé toho mají dost. A Ehm, ehm, je vidět, že to nebyla jenom takto eh, ideologická eh, podpora tohoto totalitního represivního režimu, ehm, eh, který mm, tady šlo o to, mm, říkalo se, že se zabrání dezintegraci v Africe a boj proti terorismu a tak dále. Oni se jdou za svým, ale skutečnost je, že to byla řízená korupce a my to zažíváme v mnoha jiných dalších místech v Africe. Musím říct, že spousta lidí tenkrát v roce 2008 ehm, říkala, eh, že eh, ano, že Čína přijde. Ano, musím říct, že jsem byla i v Mozambiku, tady se vzniká nový svět. Ehm, Portugalci, eh, Portugalci mají spolupracovat s Evropany. Teď mm, máme takovou smíšenou intervenci. Ehm, a já si nemyslím, že problém je v integraci Číňanů, jde také o přístup jsou tu investice do Afriky a oni přispívají ke korupci a e, teď máme to, co před sebou máme. E, chtěla bych si vyslechnout, co na to řeknou naši řečníci. Děkuji. Chtěla bych předložit e, také své otázky. Nejprve oběma panelistům. Prosím, mohli byste trošku detailně něco říct o o, já bych se chtěla soustředit na e, bezpečnosti. E, vidíte tady nějaký rozdíl e, mezi určitými vzorci, například když se podporuje svoboda navigační v Číně, v afrických, v afrických vodách například naše pomoc při boji proti pirátství a v rámci různých misí. Eh, jsou tam nějaké zvláštní mechanismy, eh, jako Atalanta, a potom eh, je tady rozpor k tomu. Vlastně zákaz této navigační svobody v této jihovýchodních čínských vodách. A zvláště ten poměr mezi kontinentální Čínou a Tajvanem, toto napětí. A pak bych se ráda zeptala na určité vzorce, mechanismy týkající se eh, boje proti klimatickým změnám a tedy srovnání určitých vzorců, přístup, eh, bezpečnostní aspekty související s eh, bojem proti klimatickým změnám v Africe a a politika Číny teď mají svou vlastní, vlastní retoriku boje proti klimatickým činám. Máte teď eh, slovo ve stejném pořadí eh, paní Valerinikem jako první. Velmi stručně. Byla jsem, mluvila jsem velmi dlouze ve své prezentaci a mm, k těm malým zbraním. Ano, naprosto souhlasím s tím, co eh, bylo řečeno. Toto je obrovské téma jak co se týče represí a stejně tak jako to, co jste říkala, tyto malé zbraně mohou lehce padnout do rukou uskupení, které potenciálně, nebo toto je vlastně velký eh, faktor vedoucí pak destabilitě a vznikají tak bezpečnostní problémy i pro nás jako Evropskou unii eh, v souvislosti s Afrikou. Myslím si, že bychom mohli udělat jednu věc Mohli bychom se pokusit ehm, ehm, motivovat Čínu k tomu, aby konečně eh, schválila eh, smlouvu o konečných eh, zbraních, která, které bylo rozhodnuto v roce 2013, ale Čína to odstoupila a nechtěla jít do toho, takže toto můžeme udělat ještě k Djibouti, k stručně Čína není e, jediným aktérem v Djibouti. Na logistické bázi došlo k velké změně pro Čínu, protože do nedávné době jsme odmítal princip onen základen, vojenských základen. A Djibouti je rovněž je tady smlouva Djibouti, podepsala celou řadu um, smluv o pomoci, podpoře, takže eh, Djibouti eh, v tom vidí určitý způsob, jak získat podporu eh, z mnoha zemí, nejenom z Číny, ale řada zemí má svou základnu v Djibouti. Logistická základna Číny je velká a mohla by tady umístit spoustu personálu a toto záleží na tom, jestli tady bude přímý zájem o to, a zájem o e, přístup ke zdrojům. Je zjevné, že Čína chce e, založit v Dajjavanu další základnu, ještě to nebylo potvrzeno, ale začali e, s vojenskými cvičeními z Nigerii a chtějí být blíže, se zblíží z Nigerii. Nigerie se stává velkým partnerem, protože jde tady o zdroje, energii a Čína je velmi tady přítomna. Co se týče klimatu, klimatických změn, to je otázka e, sama o sobě, Čína e, hodně e, zvedá hlas, když jde o otázku klimatických změn a když jde o, o zvládání těchto problémů v, v rámci Číny samotné, ale mám, jsou tady různá prohlášení, která byla přenesena, ale ten Tady není žádný právní systém, není tady eh, svoboda tisku, eh, nemáte tady žádnou, eh, žádný základ, který by vedl k tomu, že se vylepší situace. Jsou tu jen samá prohlášení. Pokud budou být schopni něco udělat pro klima, tak to asi udělí, ale není tady žádný kontrolní mechanismus. A stejný problém se pak vyváží všude tam, kde Čína je přítomna, i v Africe. A Chtěla bych zmínila ještě Latinskou Ameriku jednou, která také stojí před obrovským problémem, eh, který eh, souvisí s jejím vztahem k Číně. Vzpomeňme jenom, eh, co se děje ve Venezuele v dnešních dnech. Mm, mm, Venezuela, mm, ty hlavní partnerem eh, Číny, tedy Čína, eh, po pomoc Číny a podpora vede k situacích, jako pak vzniká ve Venezuele. Takže to je velice důležitá věc, je takový model. Když mluvíme o modelu dalšího čínského rozvoje, který nám prezentují, tak nesmíme zapomínat na to, co je realita. Realita je to, co vidíme ve Venezuele. Mrs. Eh, Villalonga Flores. Yes. Pan Villalonga, prosím, děkuji. Já budu stručný, protože některé moje otázky už byly zodpovězeny, ale a jiné už položeny. Pane Leinene, já naprosto souhlasím s tím, co jste říkal. Eh, čím více Eh, se bude tato situace v Africe eh, rozvíjet, tak tím bude větší zájem. Eh, samozřejmě bezpečnost a obrana a nestabilita, to také s tímto souvisí, oni si to uvědomují a e, kromě toho spolupráce s Číňany na, e, v oblasti třeba řízení finančního, ekonomického řízení, jak si má smysl, protože to má vliv na podnikání a na otázku paní Gomez ohledně e, trojstrané spolupráce, to samozřejmě bychom chtěli být více zapojeni, jak jsem říkal, v oblasti míru a bezpečnosti, ale africká strana příliš nepodporuje, eh, jak si, abychom i my se podíleli na tom, jak říkal pan Gáler, ehm, většinou e, reakce ze strany AKT nebyla příliš povzbudivá, když e, jsme mysleli, že bychom spolupracovali s Čínou e, v Africe. Oni dávají přednost tomu, abychom byli odděleně, abychom s nimi spolupracovali odděleně, ale nějaký pokrok přece jenom zaznamenáváme. Thank you very much. Děkuji vám. Myslím, že druhé kolo otázek nebude, protože máme málo času a program je ještě nabitý. Dokonce já děkuji oběma panelistům a e, zúčastněným poslancům. A tím bych uzavřela tento bod. Děkuji a zatleskáme. Thank you. We start in... Děkuji, takže hned navážeme dalším bodem na programu, což jsou bezpečnostní aspekty eh, vztahů mezi EU a Asií.